Milí kolegové, děkuji, že jste se posadili všichni už, tak abychom mohli zahájit. Tímto prohlašuji eh, eh, eh, zasedání nebo schůzi výboru pro dopravu za zahájenou. Je to ustavující schůze, kdy nejprve budeme volit předsedu a členy předsednictva. my tedy máme eh, jednoho předsedu a čtyři místopředsedy, které budeme volit. Nejprve oznamuji, že eh, jména náhradníků, kteří mají hlasovací právo pro účely této volby, za EPP je to pan Marinesku, kterého nahradí pan Preda, pan Mizolie, toho nahradí pan Prust a a nemáme informace které by se týkaly paní Bogačikěvy. Pokud jde o pana Vandalena, toho nahradí pan Bradborn, pan Porepa toho nahradí pan Pěšar a pana Piotrovského nahradí pan Kirkhope. A za GUE pan Remenes Farla Leo, Rejo, toho nahradí paní Koneka, pana Katrogalose nahradí pan Demasi. A nakonec za socialisty demokraty pana Zemkeho nahradí paní Sehnalová. E, e, ano, prověřili jsme usnášení schopnost, která je skutečně velká. A nyní bych chtěl vyzvat, abyste předložili k nominaci předsedu výboru. Paní Deli za zelené. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, mám to potěšení za naši skupinu vám oznámit kandidaturu kolegy Michaela Kramera. Je to skutečně velice hodlivý poslanec, který eh, se skutečně zabývá velice detailně tematikou dopravy a dnes Eh, je na čase, abychom uznali jeho práci, protože již deset let působí v tomto výboru a já myslím, že on bude dobrým budoucím předsedou našeho výboru pro dopravu a cestovní ruch. Děkuji předem. Pan Kramer akceptuje kandidaturu. Ano, akceptuji, přijímám. A ano, splnil podmínky, pokud vím, a jsou zde další kandidáti na post předsedy výboru? Nikoliv, takže podle jednacího řádu navrhuji, pokud nejste proti, abychom zvolili předsedu aklamací. A e, takže jménem vás všech e, mu e, přeji hodně úspěchu do tohoto funkční období, kdy bude předsedou. A zvu ho sem. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, je to zvláštní role sedět tady eh, nahoře a hledět vám všem do tváří. Já vám děkuji za důvěru a doufám, že naše spolupráce eh, bude stejně úspěšná, jako byla v posledním volebním období a eh, doufám i ve spolupráci, s dobrou spolupráci s naším sekretariátem. Děkuji ještě jednou za důvěru a požádám vás o volbu prvního místo předsedy a tedy konkrétně o jmenování kandidáta za ALDE. E, já e, Michaili e, Krámerovi děkuji ke zvolení předsedou, také doufám v dobrou spolupráci a jako prvního místo předsedu bych ráda navrhla Dominika Riketa, který má dlouhou zkušenost v oblasti dopravy v tomto výboru. Nově zvoleným, tedy znovu zvoleným poslancům je známou osobou, je to náš návrh a byl bych rád, když byste jej, byla bych ráda, když byste jej podpořili. Ano, e, samozřejmě je to osoba pro nás všechny již známá. Ptám se, jestli má někdo nějakou alternativní, alternativní návrh? Nemá, takže Dominik Rike by mohl být zvolen aklamací, jestli souhlasíte. Jenom se ještě musím zeptat Dominika, e, zdali souhlasí. Ano, děkuji vám. A poprosím vás tedy, abyste přišel k nám za předsednický stůl. Ja, der zweite. Druhý místo předseda výboru ehm, je nyní na pořadu jednání. Máme určitě nějaký návrh. Jménem skupiny EPP bych rád navrhl kolegu Dietera Lebrechta Kocha, který je taky vynikajícím členem tohoto výboru, působil zde celou řadu let. Já jsem úplně nový, doufám, že mi bude pomáhat. A ještě tedy jednou navrhujeme Dietra Libra Kocha na místo druhého místo předsedy. Eh, gibt Děkuji kolegu Van der Kampovi. Má ještě někdo nějakou alternativní kandidaturu? Zeptám se pana Kocha, jestli přijímá tuto kandidaturu. Ano, rád. Kolega přijímá rád a proto bych vás požádal, abychom hlasovali aklamací. A pana Kocha požádám, aby si také přesedl sem k nám dopředu. Třetím místopředsedou eh, toho navrhne Robert Síle. Nejprve bych eh, rád eh, pogratuloval jak Michalovi, tak Dominiku, Dominikovi, tak Dítrovi a navrhuju Tomáše Porybose za eh, skupinu ECR. Eh, e Není zde přítomen, ale písemně souhlasí se svojí kandidaturou. Dobře, děkuji. Tak já se i zde zeptám, jestli máme nějaký alternativní návrh kandidáta. Nemáme eh, souhlas byl udělen a i proto, i, i tady vás tedy požádám o aklamaci. Tím je tedy pan eh, Tomáš Poryba zvolen a čtvrtou pozicí, čtvrtým eh, místopředsedou, tady se zeptám, jaký je kandidát. Děkuji, pane. First of all, congratulations for your new job and congratulations to Nejprve tedy gratuluji vš- jak předsedovi, tak eh, prvním třem vicepředsedům. Eh, naším kandidátem je eh, maďarský poslanec István Ujheli, je odborníkem na otázky dopravního ruchu, cestovního ruchu a dopravy a proto ji tedy tady navrhuji na místo čtvrtého vicepředsedy. Jsou ještě nějaké jiné návrhy? Ne, to jsem já, já jsem Ištván. Ano, rád s vámi budu pracovat. Dobrá, tedy nyní také zvolíme kolegu aklamací. Nyní tedy žádám kolegu Ištvána Ujeliho, aby zasedl za předsednický stůl.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 Šlo to tedy velmi svižně volba mm, v tomto výboru. E, není tomu tak vždycky, někdy jsou mezi námi názorové rozdíly, ale to je potom alespoň napínavější. Samozřejmě ve výboru pro dopravu e, se zabýváme e, dopravou a klimatem. Už jsme prosadili globální klimatické cíle 2020, aby platili i pro oblast dopravu, do, dopravy, tedy snížení emise do roku 2020 snížení emisí CO2 o 20 To jsme podpořili v našem výboru velkou většinou a víme, že bez změny mobility se nám nepodaří zastavit ehm, klimatické změny, protože od roku 1990 se v průmyslu podařilo eh, snížení CO2 o 32%, v domácnostech a 24%, v energetice o 14% a současně v dopravě eh, k emise CO2 stouply o 28%. To znamená, eh, že jsme v jiných sektorech už ulevili. Ehm, našemu eh, ovzduší, ale v sektoru dopravy eh, byl trend opačný. My tedy musíme podpořit mobilitu, ale chránit klima, to je prvním úkolem, který si před, eh, můžeme přece vzít. A druhým úkolem je internalizace externích nákladů. I to máme před sebou, na tomto tématu musíme také pracovat a samozřejmě zcela aktuální čtvrtý železniční balíček, ke kterému patří celá řada legislativních legislativních aktů a tím se budeme zabývat 22. Eh, července na naší další schůzi. Tam si vyslechneme také komisaře Kalase a zástupce italského předsednictví. Bude zde italský ministr dopravy a proto mm, bych vás rád pozval na tuto schůzi. My musíme schůzi výboru eh, tady eh, nyní eh, poněkud zkrátit, protože i další výbory potřebují vykonat své ustavující schůze. Já vám tedy děkuji za účast, za hlasování a jsem přesvědčený o tom, že budeme moci spolupracovat v atmosféře vzájemné důvěry. Děkuji vám a končím dnešní zasedání. you.